Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich und äh, bitte verstehen. Kolegyně, kolegové, z naléhavých důvodů jsme museli protáhnout naši část zasedání in camera a já vám děkuji za strpení, děkuji um, srdečně panu generálnímu tajemníkovi eh, Unie pro Středomoří, že se s tím smířil. Ono to opravdu není samozřejmost takto zhovývavě pohlížet na naši práci a rozhodně ani z naší strany to není hezké, ale my jsme mu velice vděční. Já se domnívám, že činnost Unie pro Středomoří nabývá na významu a my už jsme i o tom hovořili, o tom významu a i o významu spolupráce s Evropskou unii, tak aby Evropská unie do toho dokázala více vložit ze své strany a doufám, že když hovoříme o 29 projektech za 4 miliardy euro, že i to je takový důležitý signál, důležitý bod v tom kontextu a i je to důsledek ministerské schůzky, jižních partnerských zemí k budoucnosti evropské politiky sousedství ve Steřomoří v Dubnu. 11. Eh, června jsme schválili Kukanovu zprávu zde v Evropském parlamentu a ta právě poukazuje na regionální dimenzi Unie pro Středomoří a na to se nedá podcenit. To je opravdu velice důležitý aspekt například boje s různými konflikty, boje s převažujícími národními zájmy, které by nás mohly vést na cestí. E, a zasazování se o harmonickou spolupráci, o sociální spolupráci, o zlepšování podmínek, životních podmínek a doufám, že právě my společně jsme schopni využívat vhodných nástrojů k tomu, abychom pokračovali na této cestě a nyní už bez prodlení vám dávám slovo, pane generální tajemníku. Merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, pane místo předsedo, dámy a pánové, členové parlamentu, milí kolegové, je to pro mě velká radost, že jste mě dnes pozvali, proto abych vám představil zprávu o činnosti generálního eh, tajemníka Unie pro Středomoří leta na rok 2014 samozřejmě, ale zároveň je to příležitost, abych pohovořil o E, stávajícím stavu, ale i o výhledech pro tento region. Jsem o to šťastnější, že pane předsedo, spolu s vámi a s dalšími poslanci jsme se zavázali, že se budeme scházet e, a že budeme neustále ve spojení s Evropským parlamentem, tedy my jako parlamentní schromáždění naší unie, že vás budeme průběžně informovat budeme informovat tedy Evropský parlament a parlamentní schromáždění eh, Středomorské unie o výsledcích, o vývoji a samozřejmě o různých otázkách, které se nám zde kladou v tomto kontextu. A dnes institucionálně tedy je to pro mě velice důležité a vůbec Mm, z pohledu procedurálního je důležité si říci, jaký je stav věcí a mm, potom i si říci, jak pokračovat. Já navrhuji tedy, abych přednesl takovou prezentaci nejprve, mm, PowerPointovou prezentaci, ale samozřejmě především doufám, že na základě potom vašich otázek budeme moci eh, některé aspekty eh, dnešního programu dále prodebatovat. Je zbytečné asi se, ano, je to na obrazovce, takže vidíte na obrazovce, je asi možná zbytečné nějak eh, podrobně připomínat, jenom stručně. Toto je institucionální rámec eh, té Středomorské unie, což je mezivládní organizace 43 států, ale samozřejmě mezivládní organizace to neznamená, že bychom se omezovali pouze na mezivládní spolupráci. Samozřejmě z definice věci jsme otevření vůči dalším partnerům a spolupráci se všemi aktéry regionální spolupráce a samozřejmě i s velice konkrétním cílem, a to je operativně posilovat regionální spolupráci. Dnes já budu samozřejmě hovořit o e, činnosti, o zprávě o činnosti sekretariátu, ale nicméně bych rád, abyste si udělali obrázek, do jakého systému zapadáme. Je to velice bohatý ekosystém, jak bych řekl, protože ten se skládá nejenom, jak jsem řekl, z těch z, z parlamentního schromáždění Unie, ale jsou tam ještě další instituce, které E, e, e, se skupují různé lokality jako Arlem například, nebo kulturu jako nadace Anilind, anebo soukromý sektor, business med například a potom akademie, tedy univerzitní svět a takže to není vyčerpávající obrázek. Jenom abych vám ukázal náš takzvaný ekosystém. A za chvíli se podívám na velice důležitý bod a to je více se koordinovat s dalšími institucemi, kterých se týká tato spolupráce mezi EU a Středomořím. E, řízení vychází z principu co-ownership, e, to znamená, máme zde především e, společné předsednictví. Eh, eh, Evropská unie tedy za tu severní část. Tady eh, vítám Patrice Berganmini, který je ředitelem jednotky pro zahraniční službu a zastupuje tam tedy sever sever a Unie a potom Jordánsko Eh, a je to tedy princip společného předsednictví. To je důležité, toto spolupředsednictví, protože tak my můžeme institucionálně, eh, politicky jednat eh, a ukázat, že máme společnou agendu, že nám jde o permanentní společný dialog a že společně definujeme strategie, řešení i konkrétní aktivity. O nich rozhodujeme společně. Samozřejmě to všechno řídí eh, senior officials, tedy úředníci a eh, sekretariát, který má sídlo v Barceloně. Já jsem chtěl nastínit tento kontext, abych teď konkrétněji se mohl podívat jednak na eh, výzvy a příležitosti v regionu a poté se podíváme na to, jaká řešení hm, přijímáme v té operativní úrovni. Tento obrázek asi je evidentní, protože e, v podstatě e, schrnuje ty výzvy regionu a ne, není to opět vyčerpávající, ale jenom zde uvádím některé výzvy, které jsou v centru našeho zájmu a zde bych především zdůraznil otázku, centrální otázku, a to je zaměstnanost mladých lidí, respektive nezaměstnanost mladých lidí, protože to je Eh, otázka ústředního významu eh, v těch našich úvahách o budoucnosti regionu. A především tedy to platí pro ženy také a potom pro další ještě odvětví, jak vidíte. Máme výzvy, jak jsem řekl, ale když se podíváme do budoucnosti, do tak roku 2030, tak vidíme, že to jsou výzvy eh, velice závažné, ale také samozřejmě výzvy by neměly omezovat naše vize. Musíme mít vizi, která zahrnuje nejenom výzvy, tedy problémy, ale i příležitosti. A právě zde bych chtěl eh, naši diskuzi vést eh, eh, na základě této rovnováhy mezi výzvami a příležitostmi. Samozřejmě příležitosti to jsou příležitosti, které musíme zmaximalizovat, vytěžit je a to znamená, ty nám potom mohou, pomohou vyřešit ty výzvy. Dovolte, abych shrnul činnost generálního tajemníka, generálního sekretariátu. Jak jsem řekl, mm, mm, mm, nyní bych chtěl říct, jaký je tady sekretar, mandát sekretariátu. Generální sekretariát má mandát a to je usilovat o to, aby regionální spolupráce, aby probíhala na operativní konkrétní úrovni a to především prostřednictvím dvou, eh, eh, dvou eh, směrů a to je platforma pro politický dialog a potom platforma pro konkrétní projekty. No a pokud jde o tyto dvě velké osy nebo směry, ty dvě velké směry, aktivity, tady již dnes mohu představit eh, pozbudivé, jak bych řekl, pozbudivé výsledky, a to říkám zcela uváženě, protože budu hovořit o urychlení, eh, o eh, zintenzivnění mm, mm, mm, naší činnosti, pokud je o to platformu pro regionální dialog. My jsme zorganizovali 8 konferencí na vysoké úrovni, 13 setkání ambasadorů, tedy úředníků a potom samozřejmě velký počet, více než 100 expertních fór a kulatých stolů e, s tím, že jsme vytvořili takovou síť asi pěti tisíců subjektů, aktérů regionální spolupráce z nejrůznějších kontextů, z nejrůznějších e, prostředí a institucí. A to, abychom <clears throat> posílili a zoperativnili, konkretizovali konkrétní projekty. Takže ty konkrétní projekty, tady jich máme celkem 33. 33 regionálních projektů, eh, které jsme tedy vytvořili, 50% z nich již je v běhu, je v realizaci a samozřejmě nadále pokračujeme v naší snaze, abychom zrealizovali rychle ještě další projekty, ale tady vidíte, za poslední dva lety, jak narostly exponenciálně, tedy od roku 2014 a ještě potřebujeme určitý čas, samozřejmě bychom je začali realizovat, ale snažíme se, aby dopad, aby ty projekty skutečně byly hmatatelné, aby ty výsledky byly hmatatelné z terénu a mm, aby ty výsledky měly mm, dopad, efekt, aby přispěly k vývoji Mm, k vyřešení problému, anebo abychom využili eh, potenciál stávajících příležitostí. A také bych chtěla ještě sdělit, že těch 33 eh, projektů eh, z 50%, to je takové schematické tady, ale jenom jsem chtěl vám říct to gro, 50 se realizuje s veřejnoprávními institucemi, respektive vládami či mezinárodními organizacemi, i finančními mezinárodními organizacemi a 50 s nevládními organizacemi, občanské společnosti, univerzitami, soukromým sektorem také. A to je důležité tady mm, si uvědomit, eh, jaká je rovnováha Samozřejmě tuto prezentaci vám dám k dispozici, abyste mohli si podívat na všechna ta čísla. 50 neveřejný sektor, to je významné. Proto, aby e, Unie Středomoří mohla e, nadále pokračovat ve spolupráci se všemi regionálními subjekty, a to především se soukromým sektorem, občanskou společností, univerzitami a tak dále. A, takže Víceméně se zabýváme třemi hlavními tématy, které rychle tady projdu. Mně nešlo o detailní eh, prezentaci. Prezentaci vám dám k dispozici, ale první priorita zaměstnanost mladých, jak jsem říkal, a inkluzivní růst. V této fázi samozřejmě tady ještě různá fakta, údaje o zaměstnanosti mladých, to je samovýmluvné, ale je třeba si uvědomit, že zaměstnanost mladých je významným tématem pro jich mm, Středomoří, ale i pro sever, tedy pro Evropskou unii jako takovou také. A tudíž <clears throat> pro mě zaměstnanost mladých nás spojuje, spojuje sever a jich, takže bychom měli E, spojit síly a provádět společné aktivity. A samozřejmě máme zde tu platformu pro regionální spolupráci, která je velice aktivní v této věci. A e, máme nyní 13 projektů z těch 33 a 13 tedy specificky se věnuje právě zaměstnanosti mladých a inkluzivnímu růst. Další priorita, to jsou ženy. <clears throat> Posílení role ženy ve společnosti a především v společensko-ekonomickém životě. To je problematika na jihu, ale i v zemích EU. Já to říkám, protože sleduji diskuze, které probíhají e, a tam vím, že také hodně e, e, i naši evropští partneři se hodně snaží posilovat roli ženy ve společnosti. A tady máme deset projektů konkrétně věnovaných této tematice a my v Paříži jsme v září 2013 v Paříži na konferenci zahájili velice dynamický proces, který vedl k dalším konferencím a akcím. V Barceloně například mm, je to takzvaný multi-stakeholder přístup, tedy přístup, eh, který spojuje různé tedy eh, dotčené subjekty a s tím, že Ehm, v různých těch projektech v podstatě mm, jsme zacíleni na 50 tisíc příjemců a potom další priorita je udržitelný rozvoj. Dámy a pánové, ale v širokém slova smyslu udržitelný, to znamená infrastruktura, energetika, změna klimatu, životní prostředí, a takže je to udržitelný růst v nejširším slova smyslu. jaký styl se představit. A zde také naš, naše činnost se opírá především o spolupráci a dialog. A nyní takto jsme vytvořili 14 projektů mm, v oblasti udržitelného rozvoje a tyto projekty nám umožňují i <clears throat> zintenzivně toto hnutí. Především zde kdy chci zúraznit udržitelný rozvoj měst. A zde e, to je tematika, která určitě v příštích letech a měsících zažije velký nárůst. A jak jsem říkal před chvíli, my to děláme, poněvadž my zde spolupracujeme s celou sítí různých partnerů Unie pro Středomoří, to je mezivládní organizace, jak jsem řekl, ale samozřejmě my nemůžeme pracovat sami a musíme tedy posílit koordinaci, synergie, doplňkovost našich aktivit s celou řadou partnerů. A zde bych chtěl přivítat eh, i tu parlamentní dimenzi eh, Eh, v té verzi tedy parlamentního, prostřednictvím parlamentního schromáždění Unie pro Středomoří. My jsme se sešli třikrát v Barceloně v sídlu sekretariátu spolu s, eh, s kulturním, politickým a eh, kulturně politickým výborem a potom v Lisabonu v květnu 2015 tam se konalo další zasedání před pár týdny a summit předsedů, to byl velký úspěch. Také i pracujeme s finančními institucemi, mezinárodními institucemi a se sítí občanské společnosti, univerzitami a dalšími, tak aby ten přístup byl inkluzivní, abychom měli přístup, který nás spojí tedy e, všemi směry, tedy top-down a bottom-up, protože naše strategie nesmí zapomínat na politiku a naopak politika na strategie s tím, že musíme ale se eh, musíme jít cestou operativní, pragmatickou a inkluzivní cestou. Ještě závěrem tady, závěrem eh, bych řekl, že kromě zprávy o činnosti za rok 2014, tak eh, samozřejmě já tady jako e, člověk z Magrebu, z Maroka, tedy od Středozemního moře, tedy ve francouzštině 3M, tak když e, jsem z takovéto lokality, tak vám e, musím říci, že podle mě to, co děláme, nestačí. A proto si myslím, že je třeba, abychom se podívali na budoucí cíle a podívali, zvážili tedy, jak jsme na tom teď a abychom i Eh, abychom tedy udělali takovou inventuru všech těch výzev a problémů eh, dnes. A pokud je o tu cestu do budoucna, tak zde bych si dovolil pár návrhů. Za prvé zásadní, abychom teď v okamžiku, kdy si připomínáme 20-leté výročí eh, barcelonského procesu, tedy v listopadu 2015, to bude 20 let, a vlastně čistě náhodou a, e, i Evropská unie teď přehodnocuje svoji politiku sousedství a také na podzim to má být finalizováno, takže to se dobře křižuje. I OSN předvídá revizi cílu milénia, také za pár měsíců by to mělo být. I také i to zapadá e, tedy všechno do sebe. Tak já tady bych chtěl zdůraznit, že je třeba, abychom potvrdili, jak je významná regionální dimenze spolupráce zemí kolem středozemního moře. Regionální dimenze, zatím to je slabina naše. Já to říkám proto, poněvadž studie nám ukazují, že regionální integrace je příliš nízká, abnormálně nízká, ale řešení je tady. To znamená e, rozšiřovat trh, e, e, zapojovat všechny země, a tím myslím samozřejmě země z jihu, mezi sebou, ale i země z jihu s zeměmi Evropské unie, tedy ze severu, tak aby to byl skutečně proces regionální integrace a rozšiřování příležitostí. A nesmíme zapomínat eh, na tedy regionální dimenzi, která v podstatě je eh, samotným DNA naší spolupráce. A společně, já říkám dobře, společně určitě i zlepšíme viditelnost a hmatatelnost našich konkrétních aktivit v terénu tak, aby, aby se všichni stotožnili s výsledky našich činností, a tím říkám našich, tím myslím všechny instituce, včetně generálního sekretariátu, který zastupuje. A z tohoto pohledu si myslím, že naše společná činnost, tedy partnerská činnost spolu s vámi, drazí poslanci, to je zcela zásadní. A také si myslím, že pokud naše vize potvrdí eh, ta témata, na kterých pracujeme teď, eh, to znamená posilování role žen, nezaměstnanost mladých, inkluzivní rozvoj, udržitelný rozvoj, udržitelný rozvoj tak eh, to eh, eh, s tím budeme pokračovat, ale musíme to zintenzivnit. Nyní máme 33 projektů, ale já vás ujišťuji, že můžeme je dvojnásobit, strojnásobit, ale k tomu potřebujeme větší politickou podporu, finanční podporu větší potřebujeme a proto také potřebujeme větší a lepší koordinaci a lepší synergii mezi různými subjekty této spolupráce, tak abychom společně eh, šli vpřed. Závěrem bych ocitoval tři návrhy, které podle mě jsou důležité a možná až příští rok opět snad sem přijedu se zprávou o činnosti z roku 2015, tak snad již první výsledky budou na stole. první výsledky těchto aktivit. Za prvé navrhuji, abychom e, přišli s velkou iniciativou e, migrace a rozvoj. Já si myslím, že otázka migrace, respektive imigrace, to je velké téma. A to je téma, které nelze ale vidět pouze z pohledu bezpečnosti a musíme mít globální přístup s dlouhodobou vizí, s eh, vizí rozvoje a pouze takto reálně budeme schopni něco udělat. A já nevidím lepší instituci než Unii pro Středomoří, která by měla přijít s touto iniciativou, samozřejmě v součinnosti s dalšími partnery. Já říkám toto, ale samozřejmě to předkládám k, eh, k, mm, k, k úvaze spolupředsedů a členských států, protože jsou to ve finále členské státy, které rozhodují o takovýchto iniciativách. A také si myslím, že bychom měli masivněji Eh, mm, se eh, mm, zapojit do eh, interkulturního a internáboženského dialogu, aby lidi si lépe rozuměli. Nemůžeme dnes tady akceptovat, že zde existuje kulturní propast, pokud je o pochopení kultury toho druhého. Tady neseme kolektivní odpovědnost více se pustit do interkulturního dialogu. A já zde vítám iniciativu španělského ministra zahraničí a ministra eh, kultury, kteří ze své iniciativy v Barceloně, tedy v našem sídle, zorganizovali velkou akci, která se právě zabývala tohoto dialogu kulturního a náboženského. A závěrem si myslím, že bychom měli více eh, i mm, Eh, eh, se scházet, tedy každý rok, abychom se scházeli se všemi institucemi, které pracují na této unii s cílem eh, lépe se koordinovat, abychom vytěžili synergický efekt a více se doplňovali. Dámy a pánové, mm, mm, dámy a pánové, spolupředsedové, jenom bych chtěl říct je toto a teď jako závěr tady trošku mm, humoru. Určitě to je zajímavé. Já jsem našel tento eh, eh, obraz, tento tedy vtip v Herald Tribune a tady je to terorista, který chce který spáchat teroristický útok a když vidí tady ten nápis, možnost, že eh, bude najmut do práce, tak ho více zajímá ta práce než teroristický útok. Děkuji za pozornost. Merci beaucoup, euh, monsieur le secrétaire général. Děkuji, pane generální tajemníku. A já eh, i eh, vám blahopřeji k tomu vašemu tříletému působení v sekretariátu v Barceloně a děkuji za tu prioritu. Zaměstnanost to je jedna z vašich třech priorit. A větší role na žen ve společnosti a udržitelný rozvoj, ano. Já si myslím, že řada kolegů určitě má zájem o další detaily, to znamená, jak, vaše, jak Unie pro Středomoří může více bojovat proti nelegální migraci, protože to je důležité téma. Vy jste z Maroka, země, která také se stala zemí určení, ne pouze transitní zemí již. Takže možná byste nám tady mohl k tomu něco více říci ještě k, té, eh, k tomu zasedání v Lisabonu a k té, eh, k té spolupráci mezi odvětvové a k globálnímu přístupu. Kolegové, každý budete mít dvě minuty, protože již teď máme sklus a nejprve dám slovo panu Milanovi Monovi. Prosím, děkuji, pane předsedo, děkuji také generálnímu tajemníkovi pro Středomoří, že opět přišel, stejně jako minulý rok, vlastně to je 14 měsíců, kdy jsme vás tady viděli, takže chci děkuji i za váš zájem o dialog s naším výborem a s naším parlamentem. A já také vás chci zapřivítat, protože teď je ten regionální kontext ekonomicky, politicky je velice komplikovaný vzhledem ke krizi, která zasáhla rozpočty i řady zemí. Nicméně i přesto je ze těch 33 projektů a 50% již se realizuje. A, mm, i, takže to je dobré, že se e, vlastně efektivně pracuje na projektech i v, v tomto obtížném období a to je v podstatě i mandát generálního sekretariátu provádět projekty. Vy jste hovořil o tom, že časově to všechno zapadá tento rok. Ano, je to tak. Tady Eduard Kukan, to byl zpravodaj e, k politice sousedství. Ano, přesně v tomto parlamentu a ve výboru a v, Evropské diplomatické službě teď zvažujeme renovaci politiky sousedství a já bych chtěl vědět, protože vy to znáte z každodenní činnosti, co byste navrhl v této politice pro sousedství? Co byste navrhl, doporučil našemu výboru a Unii? Tedy co by se mělo změnit? Jaké změny bychom měli provést v naší politice sousedství? a protože samozřejmě i eh, za pár týdnů se i parlament bude muset k tomu vyjádřit. Děkuji. Dvě minuty, Ana Gomez. Merci. Uh, merci, monsieur le secrétaire général. Děkuji, pane generální tajemníku, za vaše expoze. Já zcela souhlasím s vašimi prioritami, tedy zaměstnanost mladých je ústředně důležitá otázka pro jich i pro sever. A zaměstnanost žen také. A v tomto kontextu <clears throat> vás podporuji eh, v tom, že je třeba více investovat do parlamentní dimenze a například více prohloubit kulturní a náboženský dialog. A určitě je třeba, abychom měli projekty, které by společně prováděli poslanci ze severu a z jihu, to znamená konkrétní eh, iniciativy, dialogu, například, abychom vlastně tak již prohloubili to, co děláme v rámci parlamentního schromáždění, ale tady se ukazuje, že tady je daleko více příležitostí. Mám otázku. Když hovoříme o migraci, a nezákonné migraci tedy, tak podle mého soudu nic nám neukazuje, že situace by se zlepšila. Naopak, eh, se všemi těmi konflikty, mm, které všude řádí kolem a jinde dál. A myslíte si, že ten fakt, že Evropská unie až to posud eh, vůbec eh, nediskutuje o těch zákonných cestách migrace, hmm Nemyslíte si, že to by byla ta cesta, která by nám pomohla zvládat tento jev migrace, nezákonné migrace se všemi dopady, včetně dopady na bezpečnost? A pokud jde o tu regionální dimenzi, kterou jste také zmínil, co můžeme také dělat pro to, abychom i více posilovaly regionální dimenzi jich versus jich, třeba Maroko a Alžírsko. Protože kdyby Maroko spolupracovalo s Alžírskem, tak to by skutečně znamenalo velký posun. Děkuji, paní Gomez. Thank you, indeed. Děkuji. Pane generální tajemníku, blahopřeji vám k vaší přednášce. A rovněž děkuji vaši ochotu se s námi sejít, pohovořit o palčivých dnešních otázkách. Otázka bezpečnosti rozhodně za, je něčím našem záleží všem, i když z různých ohlů pohledu. Je dobré mít úplné a praktické projekty. To od nás čekají řadoví občané. To by si lidé přáli, aby se projevilo v jejich každodenním životě, v terénu, a já mám dvě otázky, které se s tím pojí a doufám, že budete ochoten se k ním vyjádřit podrobněji a vysvětlit nám eh, ty záležitosti. Politická spolupráce a zmínil jste i parlamentní zhromáždění pro Středomoří a i to, že se pravidelně schází. Do jaké míry toto parlamentní shromáždění ve svém stávajícím složení a zejména ty podvýbory a skupiny odráží realitu. Existuje tam potřeba znovu přeformátovat toto shromáždění tak, aby bylo výstižnějším představitelem toho, co se děje ve Středomoří, jak tam ty podmínky vypadají, aby jich dostalo to shromaždění nový náboj. A druhá otázka. To, do jaké míry země mají pocit, že mají pod kontrolou to, co se odehrává ve Středomoří. Zejména eh, země, které po, jsou na pobřeží Středozemního moře a které jsou členy Unie pro Středomoří. Samozřejmě, že jim nemůžeme nutit členství v této unii, ale pokud máme partnerské projekty, tak je třeba je uskutečňovat, prosazovat a mě by zajímalo, zda bychom se mohli dozvědět více o tomto tématu. Děkuji Petrasi. Fabio Castalto jako další. Merci beaucoup, monsieur le... Děkuji, pane předsedo. Nejprve já chci také zde přivítat jeho excelenci generálního tajemníka. Je to vždycky velké potěšení mm, eh, s vámi vést dialog. A já zcela souhlasím s vašimi prioritami, a to především s tím náboženským a kulturním dialogem. A také souhlasím se způsobem, jak řešit tu centrálně důležitou otázku dnes tedy pro lidi kolem Středomoří a pro celou Evropu, to je otázka migrace. Vy jste hovořil správně o tom, že je třeba přímo globální přístup, který se zaměří na rozvoj a nejenom na bezpečnost. A samozřejmě dnes ale byla odsouhlasená mise, námořní mise Euraformet eh, a rada rozhodla, pokud se nepamatuji dobře, tak pět lodí bylo na to vyšleněno a eh, vojenská podpora a mandát. A dnes také eh, i mm, jeden člověk eh, zemřel a jeden byl zraněn na mm, jedné lodi na Středomoří, ve Středomoří, na Středozemním moři, lodi plné migrantů a nevím, a e, e, ten e, tedy a, a, v, v, z, na Sicílii bylo zahájeno vyšetřování kvůli tedy smrti z, pro zanedbání a nemyslíte si, že v tom mandátu, který dostala rada, že by i ta mise měla řešit ty priority, které jste zmínil, a nebo si myslíte, že je třeba vylepšit určité aspekty? Děkuji. A přeji vám hodně úspěchu. Merci Fabio. Sledujeme dajem kolegy Eduardo Kukanu. Děkuji kolega Kukanu? Za reformu politiky sousedstva Eduardo izvolite. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo, a omlouvám se, že jsem se opustil. Vítám pana generálního tajemníka. Ceníme si toho, že v posledních měsících jste častějším návštěvníkem zde v Evropském parlamentu, protože čím častěji máme možnost s ním hovořit, tím lépe dokážeme ocenit jeho úsilí, jeho práce, to, jak pomáhá Středomoří. Já pouze zkratkovitě zmíním skutečnost, že výbor už hlasoval o zprávě týkající se politiky sousedství a Unie pro Středomoří a sekretariát je rovně zmíněn v té zprávě a my jsme velice vděční za ta fakta, se kterými jste k nám dnes zavítal. Je důležité zúraznit, že zde hovoříme o konkrétních projektech, o něčem, co dáváte organizaci tvář, co eh, opravdu eh, rovněž začít to složení členské a že máme oficiální rámec pro spolupráci do budoucna mezi jižním a východním sousedstvím EU a rovněž velice pragmatické a praktické projekty. Já osobně nemám rád nějaké velké, velkolepé záležitosti, dávám přednost opravdu takovýmto praktickým projektům, které se dají prosadit, kde lze každodenně spolupracovat a pokud se toto zdaří, tak potom samozřejmě je můžeme obohatit a můžeme je rozšířit. Tedy, pane předsedo, mm, mnohé díky a těším se na další diskusi o spolupráci v těchto dvou dimenzích. Děkuji, Edvarde. A nyní pan kolega Pikola. Parliamentary Assembly of the Mediterranean. Zdravím parlamentní výbor a jsou nějaké záležitosti, určité záležitosti, nímž se musíme věnovat urgentně. Proškolení, vzdělávání, eh, financování malých středních podniků, genderová politika, a samozřejmě nezaměstnanost mládeže a nikoli pouze to, ale dát mládeži nový náboj, aby měla pocit, že je schopna se sama zhostit toho, jak utvářet svou budoucnost. Myslím si, že bychom měli vybízet prosazování obchodování jihu s jihem a rovněž investice a je třeba vyvinout instituce jako například za pomoci EB, e Evropské banky pro podporu a rozvoj. Děkuji a nyní paní Desarnes. Monsieur le Président, Eh, Monsieur le secrétaire général, j'ai été... Děkuji, eh, mm, mm, mm, pane předsedo, s velkým potěšením jsem si vyslechla vaši velice dobrou zprávu. Já bych doplnila jednu věc, kterou znáte asi lépe než kdokoliv jiný, a to je, že dnešní výzvy kolem Středozemního moře jsou obrovské. Otázka konfliktu, válek, otázka fanatismu, otázka migrace, otázka bezpečnosti, nestability v některých zemích. To všechno je obrovský problém. A já si myslím, že samozřejmě vaše zpráva jde dobrým směrem, ale dnes je již jiná doba to není doba jako předtím. A já si tedy kladu otázku, zdali možná bychom neměli nějakým způsobem změnit mandát a politi- politickou orientaci této unie pro Středomoří, aby spolu s evropskými institucemi, abychom jednali a e, konali stejným směrem a abychom společně řešili tyto problémy. To je moje první otázka. A druhá. Mám dvě rychlé otázky ještě. První Nemyslíte si, že absence evropské migrační politiky anebo takové ty cesty, které teď se nastínují, jdou dobrým směrem? Myslíte si, že jdou dobrým směrem? A ty rozvojové politiky, které jsme zavedli, myslíte si, že nesou své ovoce a nebo by měly být nějak vyhodnoceny a případně přehodnoceny? Já vím, že asi nevyřešíme všechny problémy, ale myslím si, že musíme skutečně se koncentrovat na, ty zásadní, na tyto zásadní otázky. Děkuji, paní Desarnes. A poslední, pan Bergamíny za e, e, Evropskou zahraniční službu, který má na starosti e, Unii pro Středomoří, pan Bergamini. Děkuji, pane předsedo. Také já budu stručný a chtěl bych poděkovat Eh, eh, generálnímu tajemníkovi. My eh, spolupracujeme i již tři roky a čtyři měsíce a s Jořánským spolupředsedou. Jenom chci zdůraznit ještě, do jaké míry a jak je to unikátní fórum, tato unie a nutné fórum generální tajemník Unie pro Středomoří, tak on eh, hovořil o tom, co je klíčové, eh, boj eh, za mladé lidi. To je bitva, kterou vedeme spolu se 43 zeměmi. Ale dnes možná bychom měli i zrevidovat naše pracovní metody. Je třeba se podívat na to, co jsme udělali za ty potře- poslední tři roky eh, v naší politice a eh, já myslím, že tady je spousta důvodů, abychom eh, dále rozvíjeli Unii a podporovali tuto Unii pro Středomoří. První důvod, proč bychom to měli udělat, je to jediné fórum, kde Palestina se svým názvem Palestina také zasedá a spolupracuje se Izraelem. Druhý důvod, stejně tak Eh, na úrovni vysokých úředníků v Unii pro Středomoří i na úrovni eh, ambasadorů eh, máme zástupce z Ankary, z Turecka, z Kypru a také spolupracují. A za třetí, třetí důvod. <clears throat> Otázka toho takového sporu mezi Marokem a Alžírskem. Alžírská vláda Eh, finančně přispívá na fungování generálního sekretariátu Unie pro Středomoří, mm, který řídí eh, marocký diplomat. To je mm, diplomatický zázrak. A Libie. Před dvěma lety jsme eh, uspořádali mm, schůzi ministru dopravy, kde zasedali ministr Izraele a Libie. To bylo poprvé vlastně od nezávislosti Libie od roku 1948, kdy to vůbec bylo možné aby vedle sebe zasedli. Sýrie. Opět eh, je opět eh, velice eh, jedna z mála příležitostí, kdy arabské země jsou zajedno. A to je, že bychom neměli tedy nechat to křeslo <clears throat> syrské delegaci, té jejich opozici tam. A potom ženy. Kolega Silma si hovořil o ženách. Ano, v září 2013 to bylo první zasedání, které se věnovalo právě tomuto tématu spolu s arabskými státy a i e, v, i v některých těch arabských státech e, jsou konzervativci ty islámské strany, které tam vládnou a přitom se po, po, e, daří prosazovat otázku práv žen, otázku násilí a podobně potom e, země severu vlastně poprvé i e, se e, konali, zaseda, konala zasedání na severu, třeba za litevské předsednictví v Litvě se konalo zasedání Unie pro Středomoří. A díky Unii pro Středomoří také evropské země se dohodly, že půjdou za rámec Lisabonské eh, smlouvy. To znamená zasedání ministrů, kterým spolu předsedají eh, osoby odpovědné za dané sektory, rezorty. A generální tajemník řekl, že my chceme, aby všichni byli spolu zodpovědní eh, a spolu tedy vlastně spolupředsedali s Jordánským královstvím a tam e, ta e, spolupráce s Jordánským královstvím e, působí velice dobře. Já jsem o tom hovořil i o, o tomto právě s jordánským ambasadorem a to nás vede, že možná i přehodnotíme v tomto smyslu naši politiku sousedství. Mm, paradox je, že Unie pro Středomoří, to hlavní téma, které teď řeší, to je téma, které je společné pro všechny. To znamená terorismus, migrace, a zase dají tam tedy specialisti nejenom na, teroristy, na terorismus, ale třeba i podnikatele, biznesmeni, i e, univerzitní profesoři. Takže to je naše společná priorita. Děkuji, pane Bergamíny. Velice tedy karteziánská škola a mm, takže e, ještě mm, Merci, monsieur paní Larravy a potom pan generální tajemník. Velice rychle, pane předsedo a paní Aleomary. Eh, já jsem se zapojila do diskusí, které vyústily ve vytvoření této unie pro Středomoří a chtěla bych připomenout jednu věc, že tato myšlenka i vznikla kvůli konstatování, že i když, a když Evropa chce mít politickou, ekonomickou sílu eh, ve světě do budoucna, tak nemá dostatek značnou geografickou, ekonomickou dimenzi. A my tedy, my na severu, vy na jihu od Středozemního moře, my máme chuť, ale i nutnost, je to potřeba, abychom se spojili, tak abychom získali právě těch, tu velikost těch 700 milionů obyvatel, tak abychom mohli čelit konkurenci a e, e, těch dalších mocností ve světě. Na to nesmíme zapomínat. A naše role, společná role právě je snažit se o to, abychom měli dostatečné vztahy, a solidní vztahy, tak abychom my jak si působili jako skutečná velmoc, tedy evropsko středomorská mocnost. To je důležité. A pane generálně tajemníku, ano, to je čistě vysostně politická otázka vůbec. Stali dnes náhodou jsme se nedostali spíše do fáze politické stagnace. Já samozřejmě beru na vědomí všechno, co jste udělala. Děkuji vám za to. Ale vzhledem k tomu eh, rozvoji eh, konfliktů kolem Středomoří, tak mám dojem, že ta vůle a ten ideál jak si nějak mm, eh, spíše nám vzdalují vzhledem ke kontextu, že tedy nejsme schopni mm, splnit tuto, mm, tuto hlavní myšlenku, kterou jsme si dali do budoucna. Děkuji a nyní prosím pět až sedm minut, pane tajemníku. Ano, pět, šest, sedm minut pro celé Středomoří to zrovna není moc. Dobře, já přijedu zase. Dámy a pánové, nejprve děkuji za vaše povzbudivá slova, protože já jsem tady od vás pouze vydedukoval zájem, povzbudivá slova, dobrou vůli, což neznamená, eh, že byste byli schovývaví a že byste mi podepsali nějaký biankošek. Vše, co jsem slyšel, tak to považuji za zájem o region a povzbuzení činnosti což je pro nás důležité si vás vyslechnout. A skutečně to všechno beru na vědomí, buďte si jistí. Za druhé, také já chápu složitost prostředí a kontextu, ale <clears throat> já jsem nesem přijel, abych vám řekl, že Středomoří má adresu. Má telefonní číslo i e-mailovou adresu to neznamená, že máme eh, jaksi zázračnou, eh, zázračný proutek, abychom všechno změnili. To by bylo ode mě eh, namyšlené si to myslet. Ale je to důležité, protože v tom evropsko středomořském procesu to právě chybělo. Tento nástroj chyběl. Tedy chyběl nějaký monitoring a chyběl ten nástroj mm, prostřednictvím kterého lze jednat. A já se zavazuji tady před vámi, že eh, v Barceloně eh, eh, náš můj tým bude velice aktivní a já tady před vámi jim chci poděkovat veřejně, protože pracují velice zaníceně, efektivně a za to jim děkuji. A mm, já jsem věděl, že vaše otázky se budou hodně točit kolem migrace, tak jsem se na to připravil. Ale kromě té přípravy bych ještě zmínil jednu věc jako občan, eh, jak jsem říkal před chvílí, ne jako generální tajemník. A to hm, teď nehovoří marocký diplomat a který, eh, tedy není to marocký diplomat, který tady by nějak komentoval, eh, chtěl komentovat rozhodnutí Evropské unie, ta, která eh, Evropská unie přijala nedávno. To nechci komentovat, to mi nepřísluší. To určitě chápete. Ale já bych se chtěl vrátit k té zásadní otázce a to je, že je třeba mít vyvážený globální přístup k migraci. A nesmíme zapomínat na realitu. Možná těch eh, jevů je příliš mnoho, ale za prvé miliony, miliony osob, eh, které zde již žijí zcela legálně, mírumilovně, jsou integrováni většinou. Na ně nesmíme zapomínat, když hovoříme o těch tocích, o těch, o těch přílivech migrantů. A také nesmíme zapomínat na ty zprávy všechny, které nám ukazují, že Evropská unie potřebuje pracovní sílu v příštích letech a desetiletích. V desítkách milionů se hovoří v těchto zprávách také. Nesmím zapomínat na význam lidské mobility mobility mezi různými zeměmi. Pokud skutečně nám jde o regionální spolupráci, tak to bez mobility lidí nejde. Jenom bych chtěla k tomu říct, že musíme skutečně se na otázku přílivu migrantů dívat vyváženě a globálně, což nám ukazuje na tyto věci. Za prvé, musíme spolupracovat spolupracovat, to není teorie, to není e, nějaké jen tak slovo bezobsažné. Já jenom bych vám tady chtěl to doložit. Frontex. Statistika Frontexu nám ukazuje, no to končí v roce, na začátku roku 2015, ale ty statistiky Frontexu nám ukazují ty tři koridory. Eh, Dnes existují ještě další koridory, které se vytvořily, eh, a to především ve střední Evropě. Hmm, zajímavé rozhodnutí nebo ty problémy nedávno, které vznikly na hranici mezi Srbskem a Maďarskem. A potom, takže tady vznikají nové koridory migrační. Ale tady bych ocitoval toto. Především západní koridor, který se týká zásadně Maroka a Španělska a kde eh, díky spolupráci, díky partnerství, díky společnému snažení, tak ty statistiky nám ukazují, že to je hranice, která jaksi je lépe řízena. To znamená ne bez problémů, ale jsou tam už dobré struktury a pokud dnes vznikají ty problémy, ty lidské tragédie ve Středomoří, to je kvůli Libii. A to znamená, tam je třeba mít nějakého partnera, se kterým bude moci spolupracovat. Proto bych chtěl zdůraznit to, že musíme strukturovat, organizovat spolupráci. Spolupráce to není nějaké znešené slovo, protože když je spolupráce, tak jsou konkrétní výsledky, které zde vidíte. Ale také potom ta rozvojová část. Protože když někdo emigruje, no tak z důvodu které jsou reálné, existují, ať je to politická nestabilita třeba. A když existuje politická nestabilita, no tak tam je další problém, úplně jasný, pojmenovatelný problém. A ten je třeba řešit. A, ať je to tedy v subsárské Africe, nebo i dnes e, vidíme, že odtamtud hodně lidí e, odchází kvůli e, politické nestabilitě je třeba to tady pojmenovat. A potom eh, do budoucna to bude více ekonomické migrace nebo více klimatické migrace. A je třeba tedy řešit i tyto aspekty. A já vám dám konkrétní příklad, který vyplývá z toho jednoho našeho projektu, a to je Univerzita ve Fezu eh, to je projekt, který zaměřen na mládež, je to skutečně regionální projekt, přeshraniční projekt a je to projekt, který je určen mm, mládeži, aby byla zaměstnatelná a je to projekt, který má jednak, jednak zabránit nelegální migraci, ale také má i posílit mobilitu, ale kvalitativní mobilitu. A tento projekt, já si tedy přeji, a on probíhá již dobře, ale moje přání je, aby to byl eh, projekt, eh, který eh, do budoucna bude mít multiplikační efekt, abychom zde viděli takovou společnou kulturu, která povede k větší, tedy té dobré mobilitě. A potom, abych zareagoval na ty dohody o volném obchodu a co všechno lze dělat pro investice. To znamená, společné eh, křížové zájmy. Ano, to je důležité aby eh, prostě Středomoří nebylo nahlíženo pouze jako problém, ale i jako příležitost. Nedávný příklad. Když Peugeot investoval v Maroku 600 milionů euro minulý týden, takže tam nejde pouze o rozvojovou spolupráci, jde o skutečně partnerství výhodné pro obě strany, pro konkurenceschopnost e, výrobce Peugeot a pro jeho mezinárodní vývoj. To jsou takzvané e, e, zájmy, které se kříží, které se potkávají a právě to je hezký příklad solidní regionální integrace, která bude prospěšná všem. Mm, těch otázek je zde hodně, bylo hodně a mm, čas mě určený mi neumožní odpovědět na všechny. Jenom nicméně bych chtěl odpovědět na dvě další otázky konkrétněji. Evropská politika sousedství. Milí kolegové, teď přišla chvíle, významná chvíle, abychom se pokusili chopit se příležitosti a mít novou politiku sousedství opírající se o princip partnerství. Mm, Já zde mám silné doporučení a to je, aby ve zprávě o, mm, o politice sousedství a s velkým zájmem jsem si přečetl zprávu připravenou panem Kukanem, za což mu děkuji protože on hodně toho dělá pro sousedství, ale já, kdybych mohl něco doporučit, abychom posílit, posílit regionální dimenzi, posílit význam regionální spolupráce tak, abychom eh, nebyli limitováni v té naší vizi, aby ta naše vize nebyla pouze lineární a mm, jaksi limitována pouze na bilaterální otázky, ale aby také zahrnovala aby dávala tuto bilaterální dynamiku do širšího regionálního rámce, což je strategické. A protože ty výzvy, ty problémy jsou regionální, takže i ty naše reakce musí být regionální. Závěrem, politická dimenze a otázka parlamentního schromáždění Unie pro Středomoří. Tady je třeba zachovat dynamický vývoj, posilovat ho Eh, to znamená posilovat interakce eh, nejenom mezi generálním tajemníkem a parlamentním schromážděním, ale snažit se o to, abychom zapojovali různé instituce a aby tyto instituce mezi sebou spolupracovaly a vystupovali, jednali společně. Eh, takže tam se zdůraznila hodně roli parlamentu také. A pokud skutečně teď je jeden závěr, který bych chtěl zde vyslat, eh, a samozřejmě já nejsem institucionální šovinista, já jsem spíš takový aktivista, ale vězte, že více než kdy jindy teď, jak řekl Patrice Bergamini, potřebujeme, potřebujeme mít strukturu pro regionální spolupráci, musíme jednat u jednoho stolu, musíme pracovat společně tak, aby naše budoucnost byla budována také společně. A právě tato metoda eh, toho, že všichni společně zodpovědně se stotožníme s touto prací, o to tady jde. A já říkám, kdyby Unie pro Středomoří neexistovala, tak bychom ji stejně teď museli vytvořit. Děkuji. Děkuji. Pane generální tajemníku, naštěstí, eh, jak si jste ve funkci na 8 let, takže naše spolupráce a vaše aktivní činnost bude pokračovat. Děkuji a děkuji za prezentaci vašeho akčního plánu a vaší zprávy. Tak a uvidíme se příště.